Kolegyně a kolegové, pustíme se do práce. Poprosím vás, abyste se usadili. Usaďte se prosím a stichněte. Není nás tady hodně, ale víte, jak to je. Máme plénum. A kromě pléna máme souběžně toto mimořádné zasedání Libe. Takže máme mimořádnou schůzi, která se soustředí na slyšení tří kandidátů, kteří byli předvybráni výběrovou komisí na post Evropského inspektora ochrany osobních údajů. Zaprvé musíme přijmout pořad jednání a teď, co se týče jazykového režimu, tak budeme mít k dispozici všechny jazyky, kromě chorštiny, litavštiny, lotyštiny, malčtiny a irštiny. A pak musíme ještě schválit jedno doporučení koordinátorů. A to z 19. listopadu máme příslušný dokument z tohoto zasedání, a pokud ho přijmeme, tak je všechno v pořádku. A vidím, že se hlásíte, prosím, máte slovo. Sí, señor presidente. Un minuto, por favor. Jednu minutu, prosím. Pane předsedo, podle článku 214 jednacího řádu ohledně rozhodnutí koordinátorů neschválit nebo nepokračovat ve schválení žádosti ECR, kterou je zahrnout na seznam teroristických organizací Výbor pro obranu Republiky Katalánsko. Já bych chtěl říci, že 23. září tato, tento výbor e, požádal radu o zahrnutí této organizace do Evropského seznamu teroristických organizací organizací. A minulou eh, středu eh, se eh, bylo oznámeno, že rada to, se touto žádostí nezabývala. Mohl byste říci především nám, kteří jsou z, našeho, z, na, z naší země a eh, kteří eh, mají zkušenosti s teroristickými organizacemi. Eh, máme tu osoby, které jsou vězněné a nedávno jsme byli ohroženi útoky na politiky i na soudní orgány. Také byly sabotáže na infrastrukturu, letiště, silnice a tak dále. Byla naruš, byl narušen volný provoz mezi Španělskem a Francií a tak dále. A já bych chtěl odložit toto hlasování a myslím si, že toto rozhodnutí koordinátorů je určitým útakem na demokracii a myslím si, že tyto otázky jsou v kompetenci našeho výboru. Takže vy jste předvedl svůj argument, ale připomínám, že článek 214 jednacího řádu Evropského parlamentu stanoví, že jsou to koordinátoři na své řádné schůzi, kdo se budou zabývat těmito žádostmi a toto téma bylo zahrnuto na pořad jednání listopadové schůze a většina koordinátorů zcela jasně rozhodla nezahrnout tuto záležitost na pořad jednání tohoto výboru Libe. Ale každopádně to, co navrhujete, tedy hlasování ohledně rozhodnutí eh, koordinátorů, tak k tomu navrhuji, aby se to hlasování konalo zítra. Připomínám, že zítra budeme mít další mimořádné zasedání v 10 hodin s elektronickými hlasovacími kartami a budeme hlasovat o kandidátech, kteří nám dnes budou představeni a se kterými povedeme slyšení. Vyslechneme si dnes eh, kandidáty eh, na šéfa Evropského úřadu inspektora osobních údajů. Takže zítra ráno tady budeme všichni s elektronickými eh, hlasovacími kartami a můžeme hlasovat o tomto návrhu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si všiml, že zítra je hlasování na pořadu jednání, ale já jsem na to chtěl upozornit, abych upozornil na důležitost tého, tohoto tématu. Už oběhly tři schůze výboru Libe, na kterých se toto téma neřešilo a já bych chtěl, eh, aby bylo přítomno správné kvórum, aby, aby mohlo proběhnout hlasování. Ano, přesně proto, abychom usnadnili hlasovací právo všem členům výboru LIBE, bylo oznámeno, že zítra bude hlasování v 10 hodin s elektronickými kartami a já si myslím, že to je ten správný moment, kdy se může konat toto vaše hlasování. Takže zásadní je přijmout doporučení respektive schvalujeme rozhodnutí koordinátorů tak, jak byly přijaty na schůzi koordinátorů jsou všechna doporučení přijatá, kromě toho jednoho samozřejmě, kromě toho návrhu ECR, o kterém tedy se bude hlasovat zítra. A to v plném počtu členů výboru Libe v 10, hlasova, v 10 hodin. Pokud je o ten zbytek, tak ten tedy považujeme za přijatý, protože proti tomu nejsou žádné námitky. Je to tak v pořádku? Dobře, tak jdeme dál. Čím rychleji, tím lépe. Máme tu jeden jediný bod na pořadu jednání tohoto mimořádného zasedání a tím je vyslechnout si kandidáty na funkci Evropského inspektora osobních údajů. Víte, jak to probíhá, víte, jaká jsou pravidla. Nařízení bylo přijato v roce 2018 a Evropský parlament a rada mají jmenovat ředitele Evropského inspektorátu osobních údajů, EDPS, eh, e a to na základě společné dohody. Což znamená, že, hlaso- že rada bude hlasovat tajně nejprve a potom bude tajně hlasovat výbor Libe. Rada už hlasovala minulý týden a teď je na nás, abychom splnili svou část úkolu. Vyslechneme si postupně jednotlivé kandidáty, maximálně každého na 45 minut. Jsou to tři kandidáti, kteří byli vybráni komisí na užší seznam. A já navrhuji, vzhledem k tomu, že tři kandidáty máme zde v této obálce, tak já navrhuji, abychom, abychom losovali, abychom vylosovali první jméno. Kandidáta, kterého vyslechneme jako prvního a potom ti další dva budou vyslechnuti abecedně. Ale prvním bude... Děkuji. Děkuji paní místopředsedkyni. Prvním je Endre Sabo. To je první kandidát, kterého vyslechneme. A potom ostatní kandidáty v, v abecedním pořadí. Takže jestli se nepletu, druhý bude pan Padova Takže druhý bude pan Věvirovský. Aha. Takže od, první, od toho prvního se postupuje abecedně. Takže prvním je pan Sabo a potom v abecedě dále druhý pan Věvěrovský a třetí pan Padova. Takže já navrhuji 45 minut maximálně pro každého. Kandidát bude mít pět minut na krátkou prezentaci svých názorů a pohledů na danou instituci poté proběhnou otázky a odpovědi. Velice rychle. Maximálně 10 otázek. Minutu na otázku, dvě minuty na odpověď. Abychom se vešli do toho časového rozmezí a abychom si 45 minut rozdělili spravedlivě. Takže takhle budeme postupovat. A ještě připomínám, že mandát současného EDPS končí 5. prosince, takže poměrně brzy. A komise zahájila jmenovací řízení 11. dubna a, a žádosti se daly podávat do 16. května. Bohužel ale užší seznam kandidátů byl zaslán parlamentu a radě až 30. října, takže teď máme velice málo času na to, abychom vyhodnotili kandidáty a dospěli ke společné dohodě do 5. prosince ale není to nemožné a právě proto jsme teď v takovém spěchu. Proto dnes pořádáme mimořádnou schůzi a zítra budeme hlasovat po té, co eh, férově vyslechneme všechny kandidáty. Připomínám, zítra v 10 hodin ráno přineste si všichni hlasovací karty. And I, I, uh, I uh, understand that there is a list of names that have a máme tu seznam jmén, který už byl podán. Je to seznam tedy tazatelů, kteří budou pokládat otázky. Jednu minutu. Na, odpo- na otázku dvě minuty na odpověď. Celkem deset otázek za sebou. Jsou tady na tom seznamu, takže koordinátoři se zjevně domluvili tak, aby to bylo fér pro všechny. A pan Sabo už je na cestě, pokud to chápu správně. And uh, as we are all aware that the plenary Všichni víme, že probíhá plenární zasedání a proto bych velice ocenil vaši spolupráci a chtěl bych, aby to proběhlo hladce a férově, aby otázky trvaly jednu minutu, odpovědi dvě minuty, tak, aby všichni kandidáti měli rovné zacházení. Tak pan Sabo už jde, buďte vítán. Nice to have you here. Thank you very much. Please be welcome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 First of all, we welcome warmly. Tak, srdečně tu vítáme pana Sabo. Vy jste byl vylosován jako první kandidát. Vytáhli jsme vaše jméno z obálky a jste tedy na řadě. Nejprve vás necháme promluvit maximálně na pět minut. A poté vám deset poslanců položí konkrétní otázky, každý na jednu minutu a vy budete mít na každou otázku dvě minuty na odpověď. Celkem půjde o 45 minut. A stejně to budou mít ostatní kandidáti. Takže ještě jednou vítejte a gratuluji k tomu, že jste byl vybrán selekčním výborem protože už to je samo o sobě úctyhodný výkon. Tak prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji moc krát, pane předsedo, a zejména děkuji za to, že jste mě vytáhli jako prvního. Máte šťastnou ruku. Já to beru jako dobré znamení. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, je pro mě velká čest být tu dnes s vámi a být vyslechnut vaším výborem. Jakožto kandidát jsem absolvoval už celou řadu schůzí, než jsem dospěl až před vás. A ve svém motivačním dopisu jsem zdůraznil, že jsem odhodlán sloužit občanům a bránit jejich soukromí a usilovat o zlepšení jejich kvality života. A měl jsem tu možnost setkat se se zástupci přímo zvolenými občany. A nyní mám možnost tedy přímo stanout tváří v tvář občanům, jimž sloužím. Takže pro mě e, toto dnešní setkání je to nejdůležitější z celé té řady schůzí. A já se tohoto závazku chápu s pocitem odpovědnosti vůči vám. Pokud jste se podívali na můj životopis, pak vidíte, že eh, má profesní dráha se úzce týká problematiky ochrany osobních údajů v Evropské unii. Já jsem pracoval jako národní expert u EDPS v roce 2006 a 2007. Později jsem předsedal skupině eh, pro ochranu osobních údajů na radě. To bylo v době, kdy jsem poprvé hovořil s jedním z vás z tohoto výboru. E, jakožto nový předseda této pracovní skupiny jsem vyslechl i perspektivu Evropského parlamentu. E, já jsem vždy uměl naslouchat ostatním. A třetí, co bych chtěl v tomto ohledu zdůraznit, to je má role v, ve správní radě EDPS. Předsedám expertní podskupině, která se zabývá otázkami spolupráce a konzistentnosti. Na základě těchto zkušeností a pozadí si myslím, že jsem vhodným kandidátem na funkci příštího Evropského inspektora osobních údajů. Naše výsledky v oblasti soukromí jsou součástí širšího obrázku. My, Evropané, můžeme být hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Máme nejstabilnější eh, systém ochrany osobních údajů na světě, přestože některé jeho stavební kameny stále ještě chybějí. Očekává se od nás, že budeme chránit tuto část evropského AKI především před třetími stranami a před obchodními aktéry. Soukromí našich občanů nemůže být nikdy předmětem kompromisu. A plně si uvědomuji, že Evropský parlament je spolehlivý partner, pokud jde o ochranu soukromí. A vaše výsledky z minulosti jsou působivé. Úřady pro ochranu osobních údajů jsou vám vděčné za vaši aktivní roli v tomto ohledu. Mandát eh, daný občany bude mít vždy přednost před zájmy jednotlivých eh, aktérů na trhu. Eh, máme neustále podezření, že monopolistické hry, které hrají někteří technologičtí giganti, jsou ničivé pro soukromí i pro některé naše další hodnoty. Hospodářská soutěž a soukromí se tady protínají. Ale ochrana dat našich občanů jde mnohem dále, než eh, jsou pouhé obchodní zájmy. Jak ukázal skandál Cambridge Analytica, samotné základy naší společnosti jsou v sázce. Neustále hlídáme, zda státní orgány získávají více nebo méně kontroly nad osobními daty. V této nové éře se zdá, že musíme hlídat nejen své vlastní vlády, ale také další aktéry, a to zejména ty, pro které je soukromí poněkud jiná hodnota, než jaký chápeme my. Role Evropského inspektora osobních údajů, eh, včetně EDPS, eh, e je bránit kulturu soukromí a ochrany osobních údajů, kterou nesmíme podceňovat. EDPS je samozřejmě zastáncem eh, ochrany osobních údajů v Evropské unii a to, není to pouze moje ambice jakožto kandidáta, je to realita. Vzhledem k tomu, že se ucházím o tuto pozici, musím zohlednit také tuto budoucí roli. Dámy a pánové, jsem ochotný pracovat s vámi na Evropské unii, kde bude čím dál vyšší ochrana osobních údajů a e, dobrých životních podmínek našich občanů. Těším se na vaše, na vaše otázky a na následnou diskuzi. Tolik k úvodem, pane předsedo. Výborně děkuji, stihl jste to včas a teď je tedy čas na otázky. Paní Mecola, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Sabo, právní rámec pro EDPS je stanoven nařízením 2018 lomeno 1725, ale GDPR stanovuje pravidla pro spolupráci a vzájemnou pomoc mezi národními orgány pro ochranu osobních údajů. Tady stále ještě zůstávají výzvy a jistě souhlasíte s tím, že tyto národní orgány mají problémy zejména v přeshraničních situacích. Vzhledem k tomu, že to nařízení, na které jsem právě odkázala, uděluje EDPS úkol spolupracovat s národními orgány. Vidíte tu nějaký prostor pro zlepšení ve zvládání této eh, supervizorské eh, role? Pokud byste byl vybrán do funkce, tak eh, mohl byste zajistit, aby všechny národní orgány přistupovaly konzistentně k interpretaci a aplikaci Evropského aký pro ochranu osobních údajů a přitom plně respektovali nezávislost těchto orgánů? Děkuji. Dvě minuty na odpověď. Děkuji moc krát za tuto otázku. Pokud jde o konzistentnost a harmonickou aplikaci GDPR, tak v podstatě ano, to je na národních orgánech pro ochranu osobních údajů. Ale EDPS eh, e hraje klíčovou roli, přestože je to role nepřímá. Za prvé EDPS poskytuje sekretariát pro EDPB, což je významný příspěvek. A potom druhá věc, kterou bych eh, rád podpořil v příštím EDPS, to je program výměny zaměstnanců mezi národními orgány a EDPS. Je to velice důležitý bod, protože EDPS má velice příznivou situaci. Sídlí v Bruselu a je jakýmsi uzlovým bodem ochrany osobních údajů. A tato, tyto personální výměny by zajisté přispěly k tomu, aby jednotlivé orgány hovořily stejnou řečí a EDPS s nimi. Jak už jsem zmínil, tak jsem pracoval jako vyslaný národní expert u EDPS, což byl klíčový moment v mém životě a byla to pro mě příležitost, která posílila mou kariéru. A tehdy jsem přišel do styku s EDPS a byla to velice užitečná zkušenost, když jsem se vrátil do své země. Je to tedy velice důležitý příspěvek. Samozřejmě EDPS je i nadále členem Evropské eh, rady ochrany osobních údajů EDPB Může samozřejmě poskytovat dokumenty, prohlášení a tak dále. ale největší manevrovací prostor v tuto chvíli vidím ve vytvoření té sítě a v navazování e, vazeb mezi národními orgány a EDPS. Děkuji moc krát. Tak, teď mělo slovo EPP a nyní SD, Birgit Cipl. Děkuji moc krát a děkuji vám, pane Sabo, za váš úvod. Já bych se chtěla ještě vrátit k vašim písemným odpovědím, kde hovoříte o zahájení debaty o, hodnoty, o hodnotě dat v ekonomických procesech a pak také píšete, že e, otázky privacy tags musí být přeskoumány. Mohl byste ještě trochu rozvést, co tím myslíte, protože to je zajímavá myšlenka. Potom další momentálně velká debata se točí okolo umělé inteligence, takže já bych se chtěla zeptat, jakou roli tady vidíte pro GDPR a pro e-privacy? Jakou roli vidíte ve vývoji a dohledu nad případnou umělou inteligencí? Děkuji. Dvě minuty na odpověď, prosím. Děkuji moc krát za tuto otázku. Ano, možná jsem to zmínil příliš stručně, když jsem zmínil daně ze soukromí. Kdo má rád daně? Možná, že to není správný termín pro to, co mám na mysli, ale e, já mám na mysli tou daní to, že já jsem tak trošku přemýšlel na hlas. Já pocházím z akademické sféry a myslím si, že dohledové orgány eh, mají odpovědnost, eh, mají za úkol eh, vyslovovat nahlas své myšlenky a předávat je veřejnosti. A pokud je to nápad, který stojí za úvahu, tak se o něm potom dále debatuje. A tou myšlenkou je, že osobní data mají určitou hodnotu, která se dá vyčíslit v eurech a tyto osobní informace potom využívají firmy. A tady mám na mysli především technologické obry, kteří využívají naše soukromé údaje a poměrně hodně na nich vydělávají. A podle mého chápání férovým způsobem nepřispívají do národních rozpočtů. Já nejsem daňový expert nebo expert na rozpočet, je to jenom taková, takové přemýšlení na hlas. Kdybychom nějak eh, danili soukromí, tak by přišel příspěvek do eh, národních pokladen. Inspiroval jsem se trošku environmentální legislativou. Potom k otázce umělé inteligence a eh, GDPR a e-privacy. Pokud jde o umělou inteligenci, tak to je něco nového, protože Tady je zapojeno myšlení, rozhodování a učení se strojů, což je děsivá představa. Já vím, že komise má ambici vytvořit legislativu na tomto poli do 100 dnů. I do 200 dnů by to bylo v pořádku. Každopádně je to velice důležitá problematika a pokud jde o dohled, myslím si, že i privacy a dohled nad ochranou osobních údajů by měly kráčet ruku v ruce, pokud jde o zpracovávání osobních dat. Děkuji, pane Sabo. A teď eh, Renew, paní Sophie Intfeld na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane Sabo, za úvodní slova. Nebudu se vás ptát eh, na názory na konkrétní věci, protože myslím, že se v mnohem shodneme. Ale podstatné tedy k tomu, jak budete vykonávat úřad, je otázka za prvé nezávislosti a za druhé vynucování. K tomu prvnímu. Víme, že EDPS e, to je úřad, který je velice často pod tlakem, e, často tedy nebývá brán vážně a podobně. Ale e, když se podíváme tady jak si na souvislost s Maďarskou, tak došlo k určité kritice ze strany Evropského soudu. Eh, mě by zajímalo, eh, jak se k tomu stavíte vy, čili to je otázka vaší nezávislosti a eh, kuráže. My tedy se pišníme tím, že GDPR a další věci, že máme nejlepší ochranu dát, ale velmi slabé vynucování. Čili jak to chcete změnit? Děkuji. Dvě minuty na odpověď. Děkuji za tuto otázku. A já myslím, že to je relevantní otázka. Na vašem místě bych eh, se určitě na to ptal také. Pokud se týče nezávislosti a tedy toho maďarského příslušného úřadu, eh, samozřejmě eh, my máme kritéria v maďarském zákoně, jak by se to mělo chovat tento úřad a také se to de facto řešilo u Evropského soudu bylo to uzavřeno. Eh, pokud se týče nezávislosti, já mám eh, takový nezávislý přístup. Pokud by maďarské orgány eh, neplnily kritéria, nebyly v linii, pak musí jednat komise. Komise jakožto strážkyně smluv má tedy spustit správně řízení. To je můj právní názor. Proč se týče vynucování, to je samozřejmě nutnost, protože krásná pravidla bez eh, síly to za mnou nestojí. Ale jakožto představitel národního dozorového orgánu, eh, tak eh, musím říct, že my tito představitelé, tedy, že se s tím učíme zacházet. Když to začalo, eh, tak my jsme vlastně byli byli zklamáni tím, že nemáme přeshraniční případy. To vlastně trvalo nějakou dobu, než se to objevilo a musíme tedy jednat pokud se týče vynucování, tak ve Spojených státech samozřejmě tě můžeme závidět. Oni tedy postupují velice, velice energicky. A co se týče Evropské unie, tak já mohu říci, že my potřebujeme určitý čas na to, abychom mohli činit velká rozhodnutí, ale samozřejmě také jasnou strategii pro vynucování. Děkuji a nyní pan Brajer za zelené. Eh, děkuji, pane Sabo. Eh, my jsme měli tedy to potěšení se setkat nedávno a mimo jiné jsme se tedy eh, bavili o roli EDPS. A pokud si nás právě, vy jste řekl, že EDPS Evropské unii by měl poskytovat právní, nikoli politické rady. Ale samozřejmě ono se to také týká legislativního procesu. Eh, takže můžete vysvětlit poslancům, jak se vlastně stavíte k té roli EDPS. Děkuji, dvě minuty pro vás. Děkuji za tuto otázku. Je to velice důležitá otázka, jak vidím tuto poradní roli EDPS. Komentovat návrhy legislativy, to samozřejmě patří ke klíčovým úkolům EDPS a to bude také věc, na kterou se budu především soustředovat při své činnosti. To, co jsem řekl eh, tady už soukromně, a teď to opakuji veřejně, já si myslím, že skutečně EDPS by neměl zasahovat do politických záležitostí, čili EDPS by neměl komentovat politické otázky. Eh, stanoviska a příspěvky EDPS by měly být právní povahy. Takže EDPS by se vždy měl ve svých stanoviscích opírat o primární a sekundární legislativu. Jakožto kandidáte si myslím toto. Vy vlastně eh, děláte politiku a děláte to dobře. A já se zabývám soukromým a eh, myslím, že to taky dělám dobře. Eh, děkuji za to, že jste mě dali tedy na ten seznam užšího výběru. Já myslím, že ty dvě věci je třeba držet Eh, zvlášť. EDPS jakožto poradní orgán by neměl sahat k politickým prohlášením a měl by se vyjadřovat ve svých stanoviscích na základě zákona. Děkuji eh, pan, paní Tardino za ide. Děkuji, pane předsedo. Eh, role tady, a pardon, Možná dáme vám ještě vteřinu, abyste si... Máte angličtinu, výborně, dobře. Tak můžeme. Děkuji vám. Digitální práva, právo, to je opravdu obtížná legislativní oblast. E, Evropská unie musí držet krok s inovacemi, a pokud ztratíme eh, mm, ze zřetele, tedy eh, respektive nemáme ztratit ze zřetele, tedy ochranu práv občanů, to je primární záležitost. Eh, já jsem slyšela, respektive četla jsem se, že vy pracujete na výzkumu, ale zatím nemáte žádnou vydanou publikaci o ochraně e, občanských práv. Vzhledem k roli EDPS e e, v této současné chvíli musíme najít rovnováhu práva versus ochrana dat, soukromí versus veřejné, veřejná bezpečnost. Čili eh, to, co je role toho EDPS, eh, také se zabývat eh, touto oblastí, to znamená kybernetická bezpečnost. Ano, děkuji vám. Ano, my žijeme ve stále se digitalizujícím světě a to znamená, hovoříme-li o právech, jsou to v rostoucí míře digitální práva. Proto si myslím, že je to důležité, že je důležité zůstat Eh, ve styku eh, s akademickou obcí a zabývat se výzkumem. Já myslím, že toto je skutečně můj eh, přínos, tedy, který do toho osobně vnáším. Týká se to zcela praktických záležitostí, pokud se týče technologií a soukromí. Jinak se z toho nedostaneme. Například, když hovoříme o blockchainu, co to vlastně znamená? Eh, to, to v praxi něco znamená. Nebo třeba ty mm, eh, technologie hashtagů. Tak to jsou eh, velice důležité závě, záležitosti, protože jinak by tedy ten dohledový orgán by mohl být zaváděn těmi, kteří to vyznají dobře. Protože říká se, že ta hash technologie je naprosto bezpečná, jenomže Eh, my se dočítáme, že eh, ano, že to v podstatě eh, je pěkná technologie, vlastně není to to kódování, není to ta enkrypce. Takže já si myslím, že tyto záležitosti ve vynucování digitálních práv, tak to je technologie a soukromí a tady je třeba skutečně na tomto pracovat. Děkuji. Nyní za EKR paní Kanko. Děkuji vám za tuto prezentaci. Eh, přístup k metadatům je mimořádně důležitý pro rozvoj umělé inteligence. Jak podle vás eh, můžeme sdílet metadata, eh, která tak, abychom všem respektovali principy GDPR. Jak mohou být metadata používána, aniž by byla narušena schopnost člověka kontrolovat svoji, svá soukromá data. A dále, jak vlastně se mohou stát eh, západní demokracie lídrem v oblasti eh, umělé, techn- umělé inteligence. To je důležité pro naši ekonomiku a bezpečnost. Jak víme, eh, kdokoliv bude první na pásce v oblasti umělé inteligence, ten bude jednička v oblasti bezpečnosti. A nám zbývá ještě dlouhá cesta. Děkuji. Pane Sabo, dvě minuty. Děkuji vám za tuto otázku. Co se týče metadat, pokud eh, jsem tam správně rozuměl, hovořil jste o komunikaci metadat. Ano, to je záležitost opravdu eh, opravdu eh, taková záludná, protože u metadat my nehovoříme o, o obsahu komunikace. Ale když se podíváte na roli vašich dat, jakožto metadat, tak z toho lze vyčíst váš celý život. Je tedy velice důležité, abychom metadata považovali za citlivé informace o soukromí člověka. Eh, vy jste eh, hovořili, hovořila také o tom naučit se GDPR. Eh, to neznamená naučit se podstatné. Pro nás to znamená dosáhnout eh, eh, dosáhnout eh, té vysoké rychlosti GDPR. My jsme vlastně neměli na začátku přeshraniční případy a trvalo to nějakou dobu, než se nějaký vyskytnul. A pokud tomu rozumím správně, vaše otázka se týká Eh, se vlastně ta týká eh, toho, že bychom mohli propadnout v konkurenci ve vývoji umělé inteligence a samozřejmě je to otázka výzkumu a investic. My hovoříme o inteligen, eh, umělé inteligenci a přitom mám občas pocit, že nevíme přesně, o čem je řeč. Takže tady o tom musíme přemýšlet rychleji. A nyní tedy zákonodárce Eh, když bude schopen eh, se k tomu vyjádřit formu zákonu, přispěje to k bezpečnosti a jistotě. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, existuje příklon k interoperabilitě velkých databází v oblasti bezpečnosti a obrany, PNR a podobně, a to pod rouškou bezpečnosti. Jak vy hodnotíte stávající situaci ve smyslu práva na ochranu soukromí vzhledem k dohledu a sledování jednotlivců. Kudy se ubírá Evropská unie v této oblasti? Vy jste říkal, že se nevnímáte politicky, ale sledování je v této oblasti právní. Evropský soudní dvůr již některé legislativní návrhy v tom to zrušil. Já si nemyslím, že to sledování je úplně v souladu s chartou základních práv a se zbytkem právní úpravy. Prosím, máte dvě minuty na odpověď. Děkuji vám mnohokrát za otázku. Máte pravdu, že by nebylo úplně správné se na právo dívat jako na něco, co nemá sociální dopad. Když jsem byl mladý advokát, tak jsem studoval CCTV, průmyslové kamery, a po nějaké době jsme dospěli k právnímu závěru, čistě právnímu závěru, který byl v souladu s duchem našeho práva. To, byla, to byl typický příklad toho, že sledování může být politické i právní téma. Co se týče interoperability, ve zprávě vnitrostátního orgánu bylo zmíněno, že je potřeba se touto otázkou zabývat. Úřady upozorňovaly na to, že jste chtěli upravovat databáze, které zatím ještě neexistovaly. Transparentnost nemusí jít proti bezpečnosti. Pokud eh, se interoperabilita objeví, tak potom bude složitější naše dohledová funkce a bude těžší dohlížet na takovouto složitou výměnou údajů. Klíčové pro mě je, že je potřeba vyvážit bezpečnost a soukromí. To je základní úsilí orgánu pro ochranu osobních údajů. Paní Fox za nezařazené. Děkuji. GDPR má chránit údaje evropských občanů. A mám pocit, že si tady hodně sami blahopřejete. Je to dobře myšlené, ale má to velmi negativní dopad na malé a střední podniky a také na charitativní organizace, občanskou společnost, nevládní organizace. Evropská unie nevytvořila rovné podmínky a to znamená, že velké podniky, které mají spoustu peněz a právníků, konkurují malým organizacím, které se snaží udržet sítě a nějak se uživit. A potom čelí stejně drakonským postihům. Vytvořili jste práci pro spoustu konzultantů, kteří radí za spoustu peněz a lidem, jak dodržovat GDPR. Jak mě můžete ujistit, že ochrana osobních údajů nepovede k přílišné regulaci, což konec konců Evropská unie dělá vždy, což zabrání inovativnosti malých podniků a brání svobodu malým eh, mobilizujícím se organizacím občanské společnosti. Na dvě minuty máte slovo na odpověď. Děkuji vám. Máte pravdu, že když GDPR bylo teprve návrhem, tak nám šlo hlavně o to, abychom se vyhnuli navýšení administrativní zátěže. O to legislátorovi šlo. a je to v samotném odůvodnění návrhu zmíněno. Revize a hodnocení GDPR probíhá a navýšení administrativní zátěže je určitě jedním z témat, které Evropská komise zohlední. Nyní k malým organizacím. Chápu vás, ten problém také znám. Vím, že malým organizacím je potřeba pomoci při provádění GDPR v každodenní praxi. Maďarské orgány pro ochranu osobních údajů, ale nejenom ty maďarské, mají program pro malé a střední podniky. Máme horkou linku, na kterou můžou zavolat anebo napsat e-mail. Mají-li nějaké otázky. My potom ty otázky a obavy pozbíráme a vyhodnotíme. Díváme se na to, co je pro ně důležité při provádění GDPR. Pak to zhrneme a vydáme v dokumentu. Stručně řečeno, tedy toto jsou ty hlavní aspekty, které bych rád zmínil. Snižování administrativní zátěže bude cílem nejenom zákonodáce, ale také dohledových orgánů. Děkuji. A EPP, pan Lenners na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moc často se to nestává, ale zelení se zeptali přesně to, co jsem chtěl já. Asi jsme chtěli slyšet trochu jinou odpověď, ale vy jste odpověděl velice jasně. Ptali jsme se, nebo chtěli jsme se ptát na to, jestli máte být politickým aktérem anebo jenom neutrálním odborníkem. Jak tedy zajistíte, aby pod vaším vedením EDPS rozlišoval tyto dvě věci. A za druhé k interoperabilitě. Já mám pocit, že jsme to v legislativě, kterou jste jsme odhlas, zde odhlasovali, vyváželi dobře. Vy jste říkal, že bude, že by to bylo složitější převzít pouze v rámci intrakomunitárního přístupu. Jak zajistíte, že, že EDPS bude připraven vykonávat svou funkci i v případě interoperability? Prosím, máte dvě minuty na odpověď. Děkuji vám. Já jsem nevěděl, že se můžete zeptat na stejnou věc dvakrát, ale to nevadí, vtipy stranou. Tak, k oddělení dvou rolí, tedy prosazování práva, poradenství, právní role, politická role, jinými slovy. Já to vidím jasně. Orgány pro ochranu osobních údajů mají na starosti právo na ochranu osobních údajů, nikoli politiku. Musíme ovšem chápat, jak funguje ve skutečnosti svět. Musíme vědět, kdo rozhoduje na politické úrovni, na legislativní úrovni a kdo má radit, jako třeba EDPS. Upřímně řečeno, pro mě jakožto manažera, vedoucího představitele, není zas tak těžké tyto dvě věci odlišovat. Ptáte se na interoperabilitu a dohled. Pokud tento systém bude skutečně fungovat a pokud se budou vyměňovat každodenně osobní údaje tímto způsobem, dohled to pochopitelně zkomplikuje. Budeme muset spolupracovat eh, s místními orgány, protože do celé této hry vstupují centrální i místní aspekty. Pro tuto chvíli v rámci Evropské rady pro ochranu osobních údajů se snažíme zlepšit dozorový model a zde vidím velký prostor pro to, aby se systém zlepšil a aby vznikl nový model pro dozor. Jak už to nový inspektor by začal právě od tamtud. Máte ještě minutu, tak prosím, pane Moraes. Moraes, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I moji otázku už někdo položil, tak já ji sformuluji jinak. K vaší poradenské roli. Od ED, PS se dozvíváme, že, dozvídáme, že máte poměrně hodně pravomocí radit Evropské komisi. Ale upřímně řečeno, Evropská komise vás může při přípravě nových návrhů ignorovat. Takže v podstatě zde máte politickou komunikativní roli. Co budete dělat v takové chvíli, kdy se komise rozhodne, že váš návrh bude ignorovat? Nyní Cambridge Analytica. O tom asi bude hovořit každý kandidát. Nicméně tyto metody a aplikace se šíří, narušují se volby, takže pokud vy budete ve funkci inspektora, jak se pustíte do boje s těmito věcmi a jakou tomu dáte prioritu? Prosím, poslední odpověď, pane Sábo. Děkuji mnohokrát. Tady zmiňujete dvě složitá témata. Za prvé komunikace s Evropskou komisí. Za předpokladu tedy, že komise bude ignorovat naše připomínky. V takové situaci tedy EDPS vyjádřil svůj postoj a v evropských institucích je to nastaveno tak, že se komunikuje. Takže v tom případě prostě si myslím, že bych se měl maximálně snažit o to, abych aby mě komise vyslyšela. EDPS je poradní orgán. Inspektor může mít k něčemu jasný postoj, ale je to opravdu poradní orgán. Takže při vší úctě s úzkou komunikací, ale prostě musím říci, že inspektor musí přijmout to, je-li zamítnut. V rámci legislativního procesu musí být k dispozici všem institucím a všem zákonodárcům formálně i neformálně. Ale jakožto poradce prostě občas musíte zkousnout to, že vás ignorují. Co se týče Cambridge Analytica, tak tady bych chtěl znova odkázat na nové technologie a nové modely. Během toho skandálu došlo k tomu, že jsme vlastně nevěděli, co se děje. To je ta past, do které padáme kvůli neviditelným údajům a to, že nejenom rozhodnutí, ale i informace o zpracování nejsou vidět. A z toho důvodu je potřeba, abychom prostě posílili svou roli, lépe sledovali nové technologie a sbírali informace o probíhajících věcech. Spolupráce je tady klíčová. Děkuji vám. Tak já vám všem Děkuji, děkuji všem, kteří se účastnili této diskuse, všem poslancům a poslankyním za otázky a děkuji také panu Sábovi nejenom za vaše odpovědi, ale za to, že jste absolvoval toto slyšení. Hlasovat se bude zítra. Pořád máte ještě dvě minuty na konečné prohlášení. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tento zajímavý rozhovor. Rád jsem si s vámi povídal o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí. A to i když na některé otázky se nedá plně odpovědět v tak krátkém čase. A nebo proto, že se o nich dále vyjednává. Spolupráce mezi institucemi Evropské unie je synergická záležitost a postoj Evropského parlamentu mě určitě bude inspirovat. Teď se musím rozloučit se zástupci našich občanů. Budu se ale v každém případě těšit na to, že se uvidíme v nejbližší budoucnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Sábo. Všechno dobré. Tak teď už nemusíme znovu opakovat, jaká je procedura, protože už to známe. Bude to zase pět minut pro pana Věverovského, kterého všichni velice dobře známe, protože už tu působí pět let jako eh, asistent a poté proběhne opět deset otázek pro druhého kandidáta na funkci Evropského inspektora osobních údajů. Jednu minutu na otázku, dvě minuty na odpověď. A potom slovo závěrem na dvě minuty. Prosím, máte slovo. Vítejte a ještě jednou vám gratuluji k tomu, že jste takto povýšil a že jste byl vybrán selekčním výborem na užší seznam abyste mohl promluvit před výborem Libe, který zítra ráno rozhodne. Prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji moc krát, pane předsedo a paní předsedkyně, vážení členové výboru Libe. mě je dnes velkou ctí zde být a představit vám svou vizi a svá, řekněme, očekávání z několika nejbližších let, pokud jde o ochranu osobních údajů, o soukromí a o práci Evropského inspektora osobních údajů. Rád bych vám nabídnul to nejlepší, co nabídnout mohu. Rád bych vám nabídl hodnoty, ke kterým se hlásím, své zkušenosti a znalosti. Moje hodnoty jsou stejné jako před pěti lety když jsem hovořil před tímto výborem a ucházel jsem se o e, pozici asistenta inspektora. A částečně je to způsobeno tím, že pocházím ze země, která bývala zemí totalitní před rokem 1989 a této zemi hodnoty, k nímž se nyní Evropa hlásí, chyběly. Kromě hodnot mohu nabídnout také zkušenosti zkušenosti ze soukromého sektoru, kde jsem působil sedm let a pracoval jsem jednak jako právník, který připravoval smlouvy nebo eh, ob, ob obhajoval u soudu, ale eh, zabýval jsem se také těžbou dat. Vím, jak se to dělá eh, a vím, jaká očekávání zde lze mít. A působil jsem také ve veřejné správě, a to jak na ministerstvu vnitra, tak později na Úřadě pro ochranu osobních údajů na národní úrovni i na mezinárodní úrovni. Mám také zkušenost 25 let v akademické sféře. Jsem tím pádem v situaci, kdy mohu technologicky porozumět tomu, jaké jsou výzvy, kterým čelíme. Vím, jak funguje tato agentura, vím, jak fungují evropské instituce a vím, co je dobré a co je špatné. A tím jsem už vyčerpal svoje dvě minuty. Aha, já mám pět. Mimo mikrofon. Dobře, tak ještě chvíli budu mluvit. Zkušenost je jedna věc. Ale zároveň Mám mladou krev a mladický přístup k problematice osobních údajů a soukromí. Jsem eh, o 14 let mladší než předchozí komisař, ale stále ještě jsem dost starý na to, abych si pamatoval dobu bez počítačů. Já jsem začal používat počítače, když jsem byl na univerzitě ale zároveň jsem otec dvou dcer, eh, které se už narodily do digitálního prostředí a my teď budujeme svět pro ní a pro její generaci. A eh, domnívám se, že můžeme si uchovat své hodnoty a zároveň používat inovace správným způsobem a zlepšovat tak svět. Tak budeme pokračovat. Děkuji, pane Věvěrovský, za tuto prezentaci. A teď tedy přijde deset otázek po sobě. Minutu na otázku, dvě minuty na odpověď. Nejprve paní Mecola, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Věvěrovský. Na základě vaší zkušenosti e, jako asistenta EDPS a úřadujícího EDPS v posledních měsících, mohl byste se rozpovídat o tom, jak si představujete, že Evropská unie posílí úsilí oproti neevropským aktérům na poli zpracovávání dat, abychom hráli vůdčí roli v oblasti rodících se technologií, zejména umělé inteligence. A jak myslíte, že můžeme nastavit rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a inovací v tomto ohledu, tak aby data evropských občanů byla chráněna, zejména při spolupráci s neevropskými aktéry? A potom, a to s tím souvisí, jak si představujete přístup k kontrole subjektů dat na nad tím, jak je s daty zacházeno. Jaký máte na toto názor? Dvě minuty na odpověď, pane Věvirovský. Děkuji moc krát. Bude velice těžké odpovědět na dvě minuty, protože tohle byla kombinace různých témat a e, já bych chtěl začít od konce této otázky, e, což jsou vlastnická práva a využívání vlastnických práv. Já nejsem velkým fanouškem diskuzí o vlastnictví dat a vlastnictví informací jako takových. Zejména jakožto právník, hovořím-li o vlastnictví, tak e, to beru z občanskoprávního hlediska. Vlastnictví, vlastnit můžeme něco, co můžeme prodat, co můžeme opustit, co můžeme sdílet, ale z daty to zase tolik nefunguje, protože pokud chcete kontrolovat data o vás samých, tak to neznamená, že jsme jediní, kdo ta data mají. Může se stát, že různé organizace, různé entity používají vaše data pro různé účely. A samozřejmě, čím je ten systém složitější, čím jsou systémy interoperabilnější a čím více algoritmů se využívá, tak tím víc tyto korelace mezi různými kontrolory jsou důležité. A pokud jde o přístup k hráčům na trhu a k aktérům, kteří se zabývají soukromým, já bych to rozdělil zhruba do čtyř skupin – různé přístupy ke státům, různé přístupy k mezinárodním organizacím a fórum, eh, jiný přístup pro eh, biznis a jiný přístup pro občanskou společnost. Tohle všechno je třeba zohlednit zvlášť. Pokud jde o státy a mezinárodní fóra, tak bych zejména jakožto EDPS zdůraznil efekty synergií mezi úřady pro osobní údaje a ostatními hráči ve veřejné správě. Já uvedu příklad. My jsme vytvořili takzvané Hack Forum, kde diskutujeme o dohodách se smluvními stranami mimo veřejnou zprávu. Využíváme tak sílu evropských institucí, mezinárodních organizací a veřejné zprávy. Děkuji, pane Věverovský, za tuto odpověď, ale prosím, snažte se dodržet časový limit dvou minut při každé odpovědi, protože otázek bude deset. Jako druhá má slovo paní Zipl za SD. Prosím. Děkuji moc krát a děkuji vám, pane Věverovský, za vaše prohlášení ohledně vlastnictví dat protože i já tu mám určité pochybnosti. Vy jste ale ve svém projevu hovořil o tom, že si musíme uchovat své hodnoty. Já se tedy chci zeptat, jak tu vidíte roli GDPR a e-privacy, zejména pokud jde o vývoj umělé inteligence a dohled nad ní. Domníváte se, že jsou potřeba další opatření nebo další debata o ochraně našeho soukromí a hodnot v souvislosti s umělou inteligencí? A potom druhá taková podružnější otázka. Zase nařízení i privacy neuspělo minulý týden. A vidíte v EDPB nějakou šanci eh, požadovat konzistentnější uplatňování současných právních předpisů, zejména pravidel o cookies, a to s cílem eh, donutit eh, národní orgány, aby šly po firmách, které neustále porušují právo na soukromí tím, že sledují lidi na internetu. Děkuji, máte slovo, pane Věvěrovský. Děkuji moc krát. Samozřejmě umělá inteligence je velká výzva pro nás všechny. Je to výzva pro orgány eh, osobních údajů, ale nejprve je potřeba si ujasnit, co vlastně rozumíme umělou inteligencí, protože to je marketingový pojem, marketingový výraz, který může znamenat jak robotiku, tak strojové učení, ale občas se to používá i pro fake news nebo pro rozpoznávání obličejů, ale to je podle mého názoru něco úplně jiného. To jsou taky důležitá témata, která si žádají diskuzi, ale nenutně e, v souvislosti s umělou inteligencí. Já si myslím, že bychom nejprve měli zjistit, co vlastně máme k dispozici a co můžeme používat. GDPR to je jeden z právních aktů, které mohou pokrývat mnoho požadavků, a mnoho očekávání, pokud jde o regulaci umělé inteligence. Zejména pakliže posouzení dopadu v oblasti osobních údajů bude příznivé. Pak jsou tu ale neregulované problematiky umělé inteligence. Je to zejména transparentnost algoritmů, což nutně nespadá do GDPR. Musíme si ale připomenout, že už v mnoha zemích máme velice zajímavé zkušenosti s systémem eh, pravidel na, na pokud jde o experty. Je to velice podobné umělé inteligence a tam máme nejen výsledky, ale i hodnocení těchto výsledků. Pokud jde o e-privacy, tak myslím si, že EDPB už zahájila tuto diskuzi, protože eh, jsme připravili stanovisko o současných vztazích mezi směrnicí e-privacy, která stále není hotová, a GDPR. Zároveň ale jste se zmínila problému cookies a zejména cookie walls. A je to nějaký problém pro harmonizovaný, je to, je to problém pro harmonizovaný přístup v Evropě, a to zejména proto, že národní orgány nejsou vždy zodpovědné za, to, za toto pole. Děkuji za riňu paní Sofie Intfeld na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Věvjorovský. Já se skláním před vaším osobním závazkem, který vyrůstá z hlubokého přesvědčení. Myslím si, že my dva sdílíme názory. Při tomto jmenování ale nejde jenom o vaše názory. Jde také o to, jakým způsobem posílíte roli EDPS, protože mě zaráží, že eh, e s EDPS se konzultuje, z EDPS konzultuje komise jako jenom takovou formalitu a pak vás ignoruje. A to většinou na úkor soukromí eh, a na úkor osobních údajů. Komise už prohrála mnoho soudních sporů, PNR, Safe Harbor a další, nemusím vám to vyprávět. A co uděláte vy, abyste dal EDPS silnější pozici? A poslední otázka. Souhlasíte se mnou, že takzvaná policejní směrnice musí být nahrazena nařízením, protože zkrátka není dostatečně silná? Děkuji, pane Vevěrovský. Tak eh, Nejprve, myslím si, že musíme ukázat sílu EDPS eh, e v reálné implementaci předpisů, které momentálně máme, abychom ukázali, že existují dobré důvody dávat orgánům pro ochranu osobních údajů nástroje, aby mohli eh, řešit, aby se mohli zabývat problematikou, kterou řeší parlament a rada v legislativním procesu. Takže já bych zdůraznil praktickou práci institucí, včetně EDPS. Chtěl bych také zdůraznit, že v EDPS bychom neměli poskytovat pouze čistě právnické poradenství, ale také technické poradenství a organizační poradenství institucím. To tady zatím chybí a proto jsme minulý měsíc rozhodli o zaměstnání prvních eh, datových vědců v naší inspekci v naší instituci a bylo to při tom posledním výběrovém řízení, kdy vznikl záložní seznam případných budoucích zaměstnanců. Tam jsme kladli větší důraz na diverzitu, protože diverzita v naší um, instituci bude zásadní pro to, abychom mohli naplnit naše očekávání. Nejenom právní analýzy tedy, ale i praktické poradenství. To je patrně to nejdůležitější, co lze udělat, abychom si eh, ponechali naši pozici poradního orgánu pro evropské instituce v legislativním procesu. A ta druhá otázka, jestli souhlasíte, že směrnice o policii by měla být nahrazena nařízením. Tím se vracíme k odpovědi, kterou jsem dal na první schůzi Libe v, v roce 2012, když jsem měl příležitost hovořit o této směrnici a tehdy jsem řekl, že je nutná podmínka dát policii právo používat nástroje pro velká data. Já nevím, jestli je formálně možné, aby se z toho stalo nařízení, ale velice bych byl rád, kdyby ta směrnice při nejmenším vypadala jako nařízení. Dobře, děkuji. A teď zelení, pan Brajer. Děkuji, pane Vyvorovský, děkuji za vaši kandidaturu a patrně vás nepodpo- nepřekvapí, že mám otázku na data o poloze a na eh, data z internetové komunikace. Komise se domnívá, že sledování veškerého provozu na síti Eh, je eh, adekvátní a nutná pro eh, boj proti zločinu. Jistý zaměstnanec EDPS letos řekl, že EDPS se domnívá, že by mohlo být možné zařídit zadržování dat z elektronické komunikace tak, jak je to efektivní a jak je to v souladu s listinou základních práv. Okolo tohoto tématu je mnoho politických diskuzí a má frakce i já osobně dlouho bojujeme proti takovýmto biankošekům na zadržování dat týkajících se celé populace a já bych byl rád, kdybyste nám vysvětlil svou pozici. Zda jste zastáncem takovýchto politik, anebo zda podpoříte náš boj proti nim. Takže prosím, dodržujte časový limit, protože kandidáti by měli eh, mít stejné podmínky. V ideálním světě bych byl nerad, kdyby zadržování osobních dat vůbec muselo nastávat, nebo eh, kdyby eh, byl nějaký přístup k datům, která jsou uchovávána techni- eh, pro technické důvody. Zároveň ale musím připustit, že jakožto poradce pro evropské instituce, orgány a agentury a jakožto poradce zákonodárců musím brát ohled jak na rozsudky soudního dvora, tak na současnou situaci, kterou máme. A musím si položit otázku, jestli je správná situace na to, abychom neměli směrnici o zadržování dat a abychom neměli zákaz. My nemáme zákaz a, soudní dvůr říká, že neexistuje v obecné rovině konflikt mezi listinou základních práv a zadržováním dat. Stanovuje ale určitý práh pro to, jak s daty má být zacházeno. Takže z praktického hlediska by mě zajímal právě tento práh. Nechtěl bych, aby se data uchovávala, ale domnívám se, že bez řešení na evropské úrovni budeme mít úplně jinou situaci v některých zemích, kde nebude existovat vůbec povinné uchovávání dat a úplně jiná situace bude v zemích, kde policie a tajné služby budou mít přímo, eh, přímé rozhraní, kde budou nahlížet do dat telefonních operátorů. A to je na státech, aby to rozhodli, což je špatně. Já si tedy myslím, že bych eh, měl připomínat členským státům ten práh, který vytvořil Evropský soudní dvůr, práh pro to, kdy lze využívat za eh, uchovávaná data. Mně se nelíbilo prohlášení z tého komisaře před pár lety, který řekl, že e, uchovávání dat tu je a bude. Ale musím připustit, že z technického a komerčního hlediska ta data někde jsou, někde se nacházejí. A pro mě je nejdůležitější, kdo k ním má mít přístup a za jakým účelem když už nemůžeme dosáhnout toho, aby uchování dat ve světě neexistovalo. A teď ID. Pan Fest na jednu minutu. Ne, nemáte otázku? V tom případě paní Kanko za ICR. E Děkuji moc krát. Já bych chtěla zmínit velice rychle jednu věc, protože ve svých písemných odpovědích ve vašich písemných odpovědích eh, tam mohu souhlasit s tím, jak se žije v, v místech, kde nejsou žádná práva. Já, mě, mě to připomnělo moje dětství a teď myslím na to, že jsem velice ráda, že že ta data tehdy nebyla k dispozici v mé zemi, protože by tam byl život ještě mnohem horší. Já bych se chtěl ale zeptat na GDPR, protože v době, kdy se vyjednávalo o GDPR, mnoho lidí, kteří se tím zabývali, měli pocit, že GDPR se soustředí spíše na preskriptivní předpisy než na principy. Domnívali se, že při rychlém rozvoji technologie eh, jednotlivé prvky GDPR budou rychle zastarávat. zastarávat. A nejnovější legislativa Evropské unie o ochraně osobních údajů měla životnost 20 let, ale to byla směrnice. Jak dlouho si myslíte, že vydrží tato legislativa GDPR a jaké problémy se budou muset řešit v příští legislativě o ochraně osobních údajů? Tak pane Vevěrovský, prosím. Tak pokud jsem tu otázku správně pochopil, tak se ptáte, co by se mělo řešit v budoucnu. Já teď myslím mnohem více dopředu, protože GDPR to je takové, že pokud jim jeden týden prošlý jogurt, tak už je příliš pozdě. Takže zkrátka, jakou dobu trvanlivosti má GDPR? Tak já bych chtěl zdůraznit, že GDPR není jediný právní akt, kterým se musíme zabývat. Když hovoříme o tom, že Evropská unie je lídrem v oblasti soukromí a ochrany osobních údajů, měli bychom myslet na celé komunitární aky. To není problém pouze GDPR a není to problém pouze i privacy, je to vlastně celý právní režim Evropské unie. Chceme být určitým měřítkem v globální diskuzi. Diskuzi, která nás nezavede v nejbližší budoucnosti budoucnosti ke smlouvě o ochraně osobních údajů, ale která nám umožní sdílet naše hodnoty s různými kulturami a různými zeměmi. Děkuji a nyní Gue, pan Barena. Minutku. Thanks, uh, chair. Děkuji, pane předsedo články 61 62 eh, nařízení 1725 eh, z roku 18 eh, hovoří o koordinaci a spolupráci s národními dohledovými orgány v rámci jejich kompetencí, tak aby se efektivně dohlíželo na rozsáhlejší IT systémy evropských institucí, agentur, včetně Eurodacu Eh, šengenského systému a tak dále. My tady můžeme zvládat, eh, nebo zvládáme obrovské množství dat v těchto databázích. Můžete nám říci, jaké jsou hlavní výzvy pro koordino, koordinovaný dohled a jak zajistit eh, dohled nad těmito IT systémy? Pane Vyverovský, dvě minuty na odpověď. Děkuji za tu otázku. Jak víte, v současné době máme miliardy řešení, pokud se týče eh, různých přístupů dohledových agentur nad daty, které existují na evropské úrovni. Nicméně ten eh, obrázek eh, několika desítek zdrojů a databází, do kterých přistupují evropské instituce a národní orgány, tak to nám vlastně ukazuje, jak je to složité. A my jsme vždycky pro jednotu eh, těchto dohledových systémů. A eh, to, co momentálně říká nařízení 1725 v kapitole 9, tak to mnohdy nestačí. Máme pořád ještě lepší řešení, například nařízení o Europolu a také zjišťujeme, že jsou drobné rozdíly mezi institucemi, jako je OLAF nebo databáze ELISA, nebo například spolupráce v rámci Eurojustu. Takže eh, když víme, že tedy jsou eh, zde tyto rozdíly, tak eh, s tímto ohledem, s tímto vědomím je třeba nacházet jednotné řešení. Pokud se týče o vynucování v oblasti ochrany dat v evropských institucích, tak eh, tady mám na mysli především eh, ty agentury, které se zabývají, které pracují s těmi daty pro vynucování a tak dále. My jsme třeba minule eh, tady mm, měli, nebo na té době jsme tady měli zákazové činnosti, například zákazy monitorovacích eh, služeb pro jednu agenturu, která neměla dostatečný právní základ. Takováto eh, rozhodnutí jsou eh, obtížná, poněvadž některé z těch činností jsou zajímavé, nicméně bez dohody s, legislato- s legislátory by to neměly dělat členské, tedy evropské instituce. Děkuji. Nyní paní Fox za nezařazené na jednu minutu. Pane Věvěrovský k těm eh, nejdůležitějším eh, hrozbám eh, pro pro občanská práva a svobody je tady takové to řečení, kdo má čisté svědomí, nemá co skrývat. Já myslím, že tady s tím bohužel zneužívají mnohé orgány národní zejména a sice za účelem dostat se jaksi Eh, k většímu množství dat. Eh, například eh, se tady často útočí proti četovacím platformám, jako je WhatsApp, které poskytují enkrypci této konverzace. Čili můžete mě zajistit, nebo ujistit alespoň to, že tady hm, ve špionážní činnost vlád vůči vlastním občanům, že to není přijatelné. Tak v zásadě eh, tady bychom mohli odpovědět dvojím způsobem. Podle toho, jestli hovoříme o národní bezpečnosti nebo kybernetické bezpečnosti, poněvadž vy jste vlastně zahrnula do své otázky obě oblasti, které se ovšem velmi eh, liší už třeba z formálního hlediska. Já bych to eh, rád velice přísně rozlišoval, tedy to oblast národní bezpečnosti a tou kybernetickou. Eh, de facto to je vlastně veřejná eh, veřejnost, tedy bezpečnost ve veřejném prostoru, včetně kybernetického. Já bych možná navrhl, že jelikož každý rok se shodujeme na nových způsobech dohledu a jsou to způsoby, které jsou více-méně přijímány v Evropské unii. A e, že bychom tady mohli e, e, přistupovat k tomu inovativně a vždycky, když přijdeme s něčím novým, tak něco starého bychom měli zrušit. Takže navrhujeme něco lepšího, co nahradí to staré, ne něco, co doplní to staré. EDPE se vlastně e, hovoří s radou komisí nebo s parlamentem a řekne, e, ano, e, my teď hovoříme o tomto kroku. A o čem se budeme potom bavit za pět let? Musíme jít zase dál, poněvadž nechceme jít krok zpátky. To je, já to myslím vážně, zkusme, jestli opravdu tedy všechno, co jsme si vymysleli, má e, zůstávat. Já musím říct, že já jsem e, říkal, že e, prostě chyběl některým věcem hodnotový zákaz, zejména pokud se týče tedy dohledu v oblasti národní bezpečnosti. Za EPP, děkuji pane předsedo, máme tady Eh, zajímavou debatu o pravidlech EDPS a jestli by tam měl být eh, apolitický, eh, politické centrum excelence, nebo jestli by tam měl být spíše politický aktér. Mě by zajímalo, jak to vidíte vy, toto rozlišení, jestli tady to má být ten politický aktér, anebo nějaký neutrální dohledový orgán. Za druhé, souhlasím s vámi, když jste hovořil o tom, že tady má být jaksi eh, právní poradenství, ale že jsou tady také technické záležitosti, které potřebují také své expertní zázemí. Já myslím, že tam je tady taková trošku nerovnováha mm, u EDPS. Eh, bylo to řešeno a eventuálně, pokud budete zvolen, eh, co s tím budete dělat vy? Děkuji, pane Věrovský. Děkuji. Eh, ta první otázka je velice jednoduchá. EDPS eh, eh, e by podle mě v žádném případě neměla hrát politickou roli. Není to naše role, neměli bychom zasahovat do politické diskuse. My jsme experti, my hovoříme o hodnotách, ale nehovoříme o tom, jestli stojíme vlevo nebo vpravo nebo kdokoliv jinde na politické mapě my máme možná politické názory, ale ty si necháváme pro sebe. To je důležité pro instituci, eh, která má dohlížet nad institucemi v Evropské unii. A současně s tím se snažíme provádět poradenskou činnost pro radu, parlament a komisi, a to v oblasti eh, technické i e, právní. E, v té technické e, to bylo zatím jednodušší, ale dnes tedy my se snažíme, aby náš tým byl rozmanitější. Já jsem tady proto, abychom měli v týmu vědce, tak abychom rozuměli tomu, jak jsou data využívána na trhu, ale abychom rozuměli také novým řešením, které se Eh, které se tady na nás eh, hrnou, eh, transhumanism a tak dále, nebo nové, nový interface mezi člověkem a počítačem. A to jsou věci, do kterých budeme muset investovat v nejbližší době. Takže je třeba, abychom si nejdříve uvědomili, jaké znalosti potřebujeme a jak můžeme využít synergie mezi EDPS e a dalšími orgány, které chrání data v Evropě, které taky o tom možná něco vědí. Děkuji. A nyní ještě Sádek od Moraes na jednu minutu. Já bych se vrátil, e, pane předsedo, k tomu, co řekla paní Entveld. A sice e, vy jste odpověděl na mnohé otázky skutečně důkladně, ale hm, hm, otázka je, že eh, vy tady můžete eh, poskytnout velice kvalitní poradenství komisi, když eh, navrhuje navrhuje novou legislativu, ale samozřejmě já vlastně vím, že vy jakožto Eh, již teď činovník tohoto orgánu, jak tedy eh, v podstatě eh, je tady to vaše technologické poradenství a případně, jestli je nebo není respektováno. A nyní Cambridge Analytica. Občané vědí, že prostě něco děje špatně, ale mohou si klást otázku, co, vlastní, co vlastně tedy Eh, dělá Evropská unie proti tomu a co by mohlo dělat EDPS? Problém manipulace online, to je vlastně součástí eh, to, té tématiky EDPS. Eh, ne všechno, co bylo propojeno s tím skandálem kolem Cambridge Analytica, tak to vlastně není přímo vždy spojené s typickou ochranou dat. Ale tady eh, byly, byly určitě údaje eh, shromažďované pro jeden účel, ale potom byly využity pro jiný, a to politický účel. Tak tady to je třeba nějak kontrolovat. Já si myslím, že bezpečnost eh, schromážděných dat shromažďovaných vůli politické činnosti, tak to je prostě další eh, pole, kterým bychom se měli zabývat jako EDPS a ochranci dat. Musím říct, eh, že jeden eh, z nejdůležitějších případů dneska nebo v letošním roce byly, byl proti Evropskému parlamentu a sice v souvislosti se 40 40 akcemi v rámci volebního roku, kdy eh, ta data prostě cestovala mezi institucemi a parlament eh, nebyl schopný eh, schopen dat spustit audit ani kontrolovat, jak se s těmi daty zacházelo. My jsme v podstatě museli zrušit smlouvu s tímto zpracovatelem dat a vynutit si vymazání všech těchto dat. Čili skutečně eh, takové debaty se mohou opravdu rozvinout v naší blízkosti. Eh, za poslední půl rok musím eh, říct, že jsem byl velice rád, že u nás pracoval jeden z hlavních vyšetřovatelů Cambridge Analytica a byl tedy v pozici národního experta, který pracoval u nás. Ano, děkuji, pane Věrovský. Eh, a děkuji vám mimo jiné za to, jak jste nám připomněl, jak eh, vlastně data, eh, s nímž pracují instituce, mohou být zneužívána. No a teď máte dvě minuty na závěrečnou řeč. Děkuji. Já bych chtěl připomenout jednu věc z našich písemných odpovědí, a sice, které jsem vám poskytl před tímto slyšením. A sice je to něco, co souvisí s tím, jak já jsem se před 27 lety připsal, eh, přidal k eh, organizaci, eh, která chránila kulturní diverzitu a lidskou důstojnost. A jakkoliv to zní možná pateticky, tak eh, je to skutečně, jsou to hodnoty, eh, za kterými si dneska stojím. Eh, spravedlnost a právní, právní stát, to je součástí debaty ochrany lidských bytostí, poněvadž my nechráníme jenom data, ale chráníme lidské bytosti. Ta ochrana dat je naším nástrojem. My jsme kulturně velice rozmanití v Evropě a to je vlastně eh, něco, eh, co je součástí toho evropského projektu. My hovoříme v, tomto, v této místnosti eh, řadou jazyků a to, to je vlastně součást té síly, kterou má Evropská unie. A já bych velice rád zanechal po sobě to, že ty naše standardy ochrany dat eh, by mohly být natolik pokročilé, že by se staly jakousi normou, jakým standardem. Já byl rád, kdyby evropské instituce vedly vlastním příkladem aby byly chytré instituce schopné využívat nových technologií a nového vývoje, nových inovací, tak, aby se věci dělaly lépe než dosud. Pokud chceme debatovat třeba o blockchainu, nebavme se pouze o e, výzvách, jako je právo na zapomnění, ale hovoříme také o přístupu, o možné, e, možném úspěchu a tak dále, což patří tedy k jádru GDPR. Ano, děkuji, děkuji všem tázajícím, děkuji za druhé kolo otázek a odpovědí, děkuji panu Vevěrovskému eh, za prezentaci, za úsilí, eh, za váš výkon tady na tomto fóru. Děkuji vám a také ceníme si vaši celoživotní kariéry v oblasti ochrany dat a také eh, skutečnosti, že jste se dostal do užšího výběru. No přejeme vám všechno nejlepší. A teď budeme pokračovat se slyšením třetího kandidáta. Děkuji vám. Without further ado, it's late hour. Tak, máme pozdě. Tak. Eh, This late hour, we got something to do, which is here. Máme pozdě, hodně času před sebou a třetí kandidát, kterého jsme vytáhli v loterii jakožto třetího, kterého zde si vyslechneme, v každém případě vás vítáme, blahopřejeme k tomu, že jste byl zařazen do užšího výběru a životopis jste poslal poslancům a poslankyním výboru LIBE, ale metoda je taková, že máte pět minut na prezentaci, potom máme deset otázek, minutu každá, a dvě minuty na každou odpověď. A pak budete mít na dvě minuty závěrečné slovo. Prosím, vítáme vás. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, za to, že jste mě dali možnost takto pozdě vám předložit svou vizi a důvody, proč jsem se hlásil do této funkce. Než se pustím do obsahu, tak bych chtěl poděkovat Giovannimu Biateralimu, kterého jsem velice dobře, dobře znal ve svých funkcích a pracoval jsem s ním při mnoha příležitostech. Co se týče ochrany osobních údajů, tak už v podstatě 20 let eh, jsem si obešel celý tento svět z jednoho konce na druhý od, velkého, od vysokého funkcionáře v Národním parlamentu, kde jsem pracoval na, na směrnici 9546, potom EOPRIS, tam jsem také pracoval, potom jsem pracoval v eh, Úřadu pro ochranu osobních údajů, ale také v eh, regulačním orgánu, který měl na starosti inteligentní měření elektrické energie. Potom jsem také pracoval v Oxfordu jakožto poradce a kromě toho od roku 2017 jsem strategickým poradcem anglického orgánu pro ochranu osobních údajů, kde pracuji na oblasti inovace. A jak víte, tak jsem také advokát. Takže mám tedy úplný přehled o tomto světě a z toho důvodu jsem se rozhodl, že možná bych mohl přejít od práva do ekonomiky a i od práva k technologii. Ale pokud bych měl zhrnout krátce svou kariéru, tak bych tak učinil jedním slovem a tím je nezávislost. Pořádal jsem prvním, první kontrolu jako generální ředitel Aknelu, také když jsem se třeba zabýval nedávným případem stejně tak, jako když jsem zadarmo zastupoval asociaci a před soudem v kauze, které se týkalo a které se týkaly dozoru a dohledu. Jsme tady proto, že evropští občané chtějí, aby jejich data byla řádně chráněna a mají pocit, že teď nejsou, že nad nimi ztrácejí kontrolu. A je potřeba říci, že za 20 let se velmi změnila ochrana osobních údajů. A vím, že dříve to byla spíše odborná otázka, dnes je to obecná otázka. To z toho důvodu, že to podmiňuje další občanské svobody, protože bez ochrany údajů nemůžete svobodně myslet, pohybovat se, združovat se a také dochází k narušovaným volbám. Tady bych chtěl odkázat případu Cambridge Analytica. A následně je potřeba podle mě udělat dvě věci. Posílit roli Evropského parlamentu, protože tam vytváříme transparentně nová pravidla. A za druhé, je potřeba transformovat roli dozorových orgánů a způsob, se kterým, eh, kterým s vámi spolupracuje. Teď přeskočím na chviličku do angličtiny, jenom abych zhrnul ta čtyři opatření, která bych rád prováděl, abych zlepšil službu EDPS pro vás, protože to považuji za službu. Za prvé multidisciplinarita, za druhé proaktivita, za třetí odpovědnost a za čtvrté pevnost. A pokusím se to trochu rozvést. Multidisciplinární přístup znamená, že potřebujeme mít více IT specialistů, protože se nemůžeme spoléhat pouze na právní vyhodnocení situace. Proaktivita znamená, že bychom neměli čekat na návrh nařízení, než s vámi začneme komunikovat. Já bych měl pro vás sledovat situace a zjišťovat, jaké situace, jak se situace vyvíjí mimo Evropu, třeba v Číně. Odpovědnost znamená, že EDPS by se měl spovídat ze svého ročního programu a měl by být k dispozici eh, k diskusi vám. A pevnost znamená, že EDPS by měl být rozhodným dozorcem, který chce použít všechny nástroje, které má k dispozici tedy pokuty, dokonce předstoupení před Evropský soudní dvůr v konkrétních případech. Takže závěrem chci říci, že kompetence, nezávislost a obnovení jsou hesla, se kterými jsem přišel, jakožto skutečný Evropan, který jehož rodina zná cenu pádu evropských hodnot. A otec byl Ital, matka byla z východní Evropy Část rodiny je švédská, švédsky bych taky dokázal odpovídat, ale možná se budu držet angličtiny a francouzštiny. Děkuji mnohokrát. Respektujeme vás. Gratulujeme za to, že jste byl předvybrán. Začínáme otázkami a odpověděmi. Za prvé EPP, paní Mecola, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Padovo, za vaši prezentaci. Umělá inteligence, to je další hranice pro údaje. Je to oblast, která se bude vyžadovat bezprecedenční zpracování údajů a je to téma, které vede k řadě etických otázek. Jakou roli podle vás EDPS může sehrát v tom, aby Evropská unie postupovala v této oblasti společně? Jak vyvážit ochranu osobních údajů a inovaci? Jak zajistit, aby údaje evropských občanů byly chráněny, především pokud dochází ke spolupráci s neevropskými aktéry? Dále, a vyšší kontrola vlastníků údajů o, nad jejich zpracováním je zajištění vlastnických práv k údajům. Co s tím chcete dělat? Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máte pravdu v tom, že umělá inteligence to budou ty další hranice. Objem údajů se zdvojuje každý druhý, každý druhý rok. A 85% těchto údajů následně firmy neuží, neuvíží, nevyužívají. To jsou hluchá data. Zároveň se to soustředuje u různých operátorů, takže na jednu stranu dochází ke koncentraci a na druhou k rozmělňování údajů. A v řadě případů nejde o evropské uh, provozovatele. Na jednu stranu máme americký model bez obecné legislativy, oni GDPR nemají, mají spíše odvětvovou, odvětvovou a eh, legislativu a následně až ex post se snaží napravit vinu, škodu. A potom máme centralizovaný model v Číně. Evropa se musí najít cestu mezi těmito dvěma extrémy a myslím si, že to může být velmi humanistický způsob, jak zajistíme sbírání údajů v umělé inteligenci. Evropská komise by mohla předložit návrh um, umělé inteligence. Já mám pocit, že evropská cesta k umělé inteligenci by měla stát na její důvěryhodnosti, protože pokud nebudeme umělé inteligenci věřit, tak lidé přestanou věřit demokracii a přestanou věřit našim elektronickým službám. V Evropě máme výhodu, že nemusíme začínat od nuly, že můžeme začít velmi pevným eh, legislativním nástrojem, a to je GDPR, které má několik ustanovení, v oblasti automatizovaných procesů, ale chybí tam řada oblastí. GDPR nás tedy může inspirovat k dalšímu pokroku. Například nemáme tam ustanovení, které se týká, týká transparentnosti algoritmů. A proto si myslím, že EDPS by měl pomoci vytvořit tato nová pravidla. a experimentovat i jako třeba v ICO. Dobrá. Já tady vidím ty stopky, takže tady je máte. Minuta na odpověď, dvě minuty na... Teda minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Paní Sipen, jednu minutu. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k otázce umělé inteligence. Vy jste mimo jiné hovořil o transparentnosti a důležitosti GDPR. Máte nějaké dobré příklady pro zajištění transparentnosti nejenom u orgánů, ale také pro občany, jak budeme dále rozvíjet umělou inteligenci, nebo jak se ona bude vyvíjet sama? Jaké kontrolní mechanismy si představujete? Potřebujeme kromě GDPR ještě nějaká další opatření pro jejich zajištění? A chci se také vrátit písemné odpovědi, kde jste obecně zdůrazňoval, jak důležitá je nezávislost. Jak vy osobně vidíte úroveň EDPS a rady v této oblasti? Jsou dostatečně nezávislé, anebo je potřeba posílit jejich nezávislost? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vaše otázka má dvě podotázky. Za prvé, jestli potřebujeme další opatření pro to, abychom regulovali umělou inteligenci. A já jsem to zmínil už v otázce paní Mecole. Ano, mám totiž za to, že GDPR neobsahuje všechny oblasti týkající se a například kontrolovatelnosti či měřitelnosti škody. To třeba vůbec v GDPR upraveno není a tam bychom měli pravidla zlepšit, tak aby tato opatření byla transparentnější a lépe vysvětlitelná. Dá se to třeba udělat i prostřednictvím kodexu, ale zároveň se to také dá udělat tak, že, zpravo, že zákonodárce se do tohoto pustí. Teď k vaší otázce nezávislosti. Nemůžete být nezávislí, pokud máte pouze právní prostředky a nikoli prostředky technické. Protože v tom případě nebudete chápat techniku a svět, ve, kterým, ve kterém ona funguje. Takže více zdrojů, ale také různé zdroje. Techniky, inženýry, počítačové odborníky, to zajistí nezávislost. Protože jinak nebudete schopni protiargumentovat různým zainteresovaným stranám. Když jsem pracoval v ECNI, tak jsem strojnásobil počet IT inženýrů za pět let. To je způsob, který vám umožní lépe chápat technologii a následně vy jako zákonodárci můžete dostat do TDPS lepší informace, protože budou vycházet z větší znalosti. Takže tady nejde jenom o zdroje, ale také o pochopení situace tak abychom vám mohli poskytnout nejenom slušné právní poradenství. Já jsem právník, nikdo není dokonalý, znám svá omezení a vím, že ale prostě potřebuji mít vedle sebe i techniky. Děkuji. Nyní Renew, Sophie Intveld, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Padovo, za úvodní projev. Mám tři otázky rychle. V EDPS máme řadu technických a právních odborníků, ale chybí nám síla této organizace. A zdá se, že Evropská komise zcela ignoruje vaše stanoviska. Co uděláte pro to, aby EDPS byla důraznější organizace? Jak zajistíme lépe prosazování práva? US Federal Trade Commission například uvalilo pětimiliardovou pokutu Facebooku. Když dostanou pokutu v Evropě, jak se tomu akorát vysmívají. Co uděláte pro to, aby se důrazněji prosazovalo právo? Nezajímá, nezajímá mě jenom ochrana údajů a soukromí, ale také transparentnost. Já jsem žádala EDPB, aby zveřejnili zápisy ze svých schůzí. Podpořil byste mě v této žádosti? Prosím, máte slovo, pane Parovo. Tři otázky za dvě minuty, to bude pár vteřin na odpověď. Vy to hodnotíte tak, že komise ignoruje radu EDPS. Já tu situaci zlepším. Dá se to udělat tak, že je s nima potřeba spolupracovat netka na samém začátku přípravy legislativního návrhu, chceme-li to ovlivnit a zajistit konzistentnost mezi různými iniciativami. Protože je pravda, že i v Evropské komisi některé věci probíhají izolovaně a vzájemně to jednotlivá sela o sobě neví. Pokud nejste spokojeni, vždycky můžete využít veřejně právní orgány, eh, tedy média, pardon, a zmiňovat eh, se o některých tématech před nimi. Musí se to dělat selektivně, ale veřejně se to také dá. Za třetí, pokud se vám to nepovede, můžete se obrátit na Evropský soudní dvůr. Konec konců EDPS to možnost má ale musí se člověk zvolit každou tu, tu správnou kauzu. Po každé to dělat nemůžete, protože když tam prohrajete, tak prohrajete mnohé. Teď EDPS eh, není národní regulační orgán, nemá sankční neomezené možnosti a to ale neznamená, že bychom neměli prosazovat právo. Prosazování práva se určitě zlepšit dá; v písemné odpovědi jsem zmiňoval, že pokud tedy budu jmenován do této funkce, tak eh, roční program inspekcí zveřejním a budu se za něj zodpovídat. Protože prostě taky je člověk předvídatelný a přísný regulátor. Teď, co se týče transparentnosti a vaší žádosti, eh, to je otázka a svobody informací, aspoň já bych to tak viděl jako právník, takže bych to podpořil, pakliže to ovšem spadá do eh, mantinelu práva. Nyní zelení pan Brian na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane Padovo. My jsme se nedávno setkali a diskutovali jsme o různých přístupech k funkci DPS. E a pokud si správně vzpomínám, tak jste říkal, že se vám líbil britský přístup k dozoru nad ochranou údajů a že se vám to dokonce líbilo více než jiné orgány, které činí velmi důrazná prohlášení a rozhodnutí. Zatímco ve Spojeném království k tomu přistupují spíše kooperativně a, a donucovací opatření používají, až když vše ostatní selže. Můžete ještě jednou vysvětlit i poslancům, o co šlo? A za druhé, rád bych, abyste se vyjádřil k povinným zákonům o povinném uchovávání údajů. Máte slovo. Děkuji, jak jste říkal, pane předsedo, já jsem strategickým, a, strategickým poradcem této britské organizace, především co se týče styčných ploch a inovace a ochrany osobních údajů. Jako každý regulátor se musíte zabývat oběma věcmi. Nestačí jenom vést někoho za ruku, ale zároveň pokud vás neposlouchá, tak musíte i trestat. Nejvyšší pokuta v Evropské unii v oblasti GDPR bude uložena ICO britským orgánem, takže já myslím, že oni k tomu přistupují jednak citlivě, ale druhá také pragmaticky spolupracují se zainteresovanými stranami, mají veřejná, veřejné konzultace, snaží se lidi podpořit, ale pokud to nefunguje, no tak dokážou být opravdu tvrdí, pokud je to potřeba. A to si myslím, že je rovnováha, kterou bych vnímal velmi pozitivně. Není to opatrné, není to ani příliš důrazné, je to vyvážené. Teď, co se týče povinného chovávání údajů, tak jsem předstoupil před Evropským soudním dvorem v této kauze, protože jsem zmiňoval kauzu, která vyplývala ze směrnice 58 2002. Máme k tomu několik judikátů od digitálních práv až po další kauzy. Porušuje to evropské právo, takže co se týče povinného a uchovávání údajů, tak si myslím, že k tomu musíme přistupovat a trochu opatrněji. A říkal jsem, že v rámci francouzského práva nemáme žádné informace v právě a nemáme ani žádná rozhodnutí podle evropského judikátu. Máme pouze stanovisko nezávislého veřejného orgánu, což nestačí a nevyhovuje to požadavkům Evropského soudního dvora. Více k tomu neřeknu rád bych, ale nemám čas. U soudu jsem k tomu mluvil 15 minut, dokázal by o tom mluvit hodiny, ale nejde to. Teď má slovo Ide a pan Garo na jednu minutu, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Padovo, řadu otázek už položili kolegové a kolegyně o roli někoho, kdo vlastně má ovlivňovat jako eh, DPS. Vy jste zmínil jednu věc, kterou jsem neviděl u ostatních kandidátů v životopisech. A to, že jste napsal několik publikací v anglické verzi v Oxford International Privacy Law of Columbia Law Review. Takže máte za sebou i výzkumnou činnost. Možná, že se pletu, ale mám pocit, že následně se toho trochu držel i Evropský soudní dvůr třeba v oblasti práva zapomenutí. A mě by tedy zajímalo v souvislosti s EDPS, jestli právě ta výzkumná činnost je pro vás důležitá, jestli chcete v ní pokračovat i v roli, kterou budete mít možná od zítřka. Prosím, máte dvě minuty na odpovědi a odpovím francouzsky, protože otázka byla položena francouzsky. Pane poslanče, už 15 let kontinuálně se zabývám výzkumem. Když jste totiž praktikem, ať už regulátorem anebo advokátem, tak je potřeba si udělat odstup. A já jsem měl pocit, že výzkumná a pedagogická činnost je tím správným odstupem. Já jsem pracoval na teritorialitě, právní úpravy údajů, extratoriality či ne, vlastnických práv spojených s daty a ochranou údajů, a, tak jak je napojena na inovaci. A pomáhá mě to i v praxi. Já jsem napsal článek v Columbia Law Review s profesorem Schenbergerem, který působí na Oxfordu a, a který je docentem vnitřní zprávy a týkalo se toho, že žijeme v době velkých dat, nebo chcete-li a umělé inteligence. A otázka je, jak je to v souladu s GDPR a jakým způsobem by se to dalo ve prospěch všech uvést do souladu. Pro mě je to součástí role regulátora. Jak jste správně říkal, je to oblast, ve které někoho ovlivňujeme, protože v podstatě regulátor by měl být ovlivňovat konstruktivními myšlenkami, o které se mohou lidé opřít, případně s nimi diskutovat a protiargumentovat. Takže já mám pocit, že výzkumná činnost je velmi důležitá, protože takovýto inspektor v podstatě představuje i roli ochrany eh, jakéhosi velvyslance evropského modelu ochrany osobních údajů a následně musí být schopný ukázat, že je originálním myslitelem a zároveň, že je schopen předvídat určité vývoje. Třeba co se týče práva na zapomenutí, já jsem o tom psal před čtyřmi lety a e, dospěl jsem ke stejnému závěru jako před nějakou dobou Evropský soudní dvůr. Já mám pocit, že výzkumná práce vám umožňuje také potom následně dobře radit zákonodárci. Dobrá za EKR, paní Kanko má jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane Pavrovo. A jsem ráda, že vidím, že chcete předvídat tyto výzvy, které před námi stojí a že jste otevřen novým věcem, protože technologie si vyvíjí velice rychle a zákony nestíhají. A mám následující otázku. Digitální svrchovanost je téma, o kterém se neustále hovoří v dnešní datové době. Nicméně chceme-li zajistit skutečně lepší regulaci a bezpečnost i s demokratickými spojenci, nebylo by dobré vytvořit globální ochranu uh, osobních údajů a dohodu, ze které bude vycházet. Umožnilo by to globální dílení dat mezi přáteli a bojovat proti, uh, proti nebezpečí. Internet existuje v každé části života a globální a rámec pro ochranu osobních údajů předložilo Japonsko na G20 letos. Myslíte si, že to je věc, která je v budoucnosti proveditelná, nejbližší v budoucnosti, nebo chcete ji jmenovenčím? Prosím, vy máte dvě minuty, pane Parovo. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. Otázka globálního rámce ochrany osobních údajů je otázka, kterou se specialisté zajímají už 30 let. Evropa totiž byla prvním kontinentem, který chtěl vytvořit takovýto rámec a se směrnicí potom, e, teď i GDPR. Problém ale je, že za takovýmto právním rámcem máme základní hodnoty, které jsou skutečně evropské. Máme tam články z listiny a podobně. Nemůžeme standard protlačit, pokud bude mít stejné hodnoty. Ano, můžeme se <laughs> domluvit mezi 110 a 220 V tím, že tam prostě dáme nějaký konvertor, ale musím říct, že univerzální standard tohoto typu by asi šel dost těžko, především v situaci, kdy se opravdu staví jinak některé země, jako je třeba Čína, k ochraně osobních údajů. Prostě je potřeba k tomu přistupovat holisticky. Já si myslím, že prostě ta země nemá individualistická práva a dost těžko se domluví s někým, kdo je evropským humanito, humanistou. V roce 2008 na madridské konferenci byla přijata rezoluce pro mezinárodní standard ochrany osobních údajů. To asi jde, ale myslím si, že to bude trvat. A že možná se třeba dohodneme na zásadách, ale ne na metodách jejich prosazování. Je potřeba se o tom bavit s různými režimy a nejenom jim něco nakazovat. My máme model, který mě leží na srdci, ale měli bychom jej s přesvědčením, ale bez arogance prosazovat. A nyní za Gue Bernardo Varena na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská unie nedávno přijela právní úpravu, která má zlepšit přístup k osobním údajům pro bezpečnostní účely. Možná se objeví podobné in- iniciativy, třeba ve smyslu interoperability velkých databází v oblasti bezpečnosti, spravedlnosti. PNR například povinné uchovávání údajů. Otázka je možná jednoduchá, byť odpověď bude složitá. Jak se díváte na stávající situaci práva na ochranu v souvislosti s, eh, se sledovacími opatřeními v rámci boje proti terorismu? Jakým směrem se ubírá Evropská unie? Co by se změnilo, kdybyste mohl více ovlivnit evropského zákonodárce? Prosím, máte slovo. To byla velice politická otázka, ale přesto byla velmi zajímavá. A Jean Fontaine řekl, že pokud jste schopni se vzdát svobody kvůli bezpečnosti, tak přijdete oboje, o oboje a ani jedno se nezasloužíte. My jsme byli, na nás byl vykonán útok, je prostě jasné, že je potřeba na to reagovat, ale nemůže to být na úkor ochrany osobních údajů. A z toho důvodu jsem také vystoupil v září před Evropským soudním dvorem. A řekl jsem, že když nevíte, že vás někdo sleduje a nemáte přístup k údajům, tak jak jsou zachována vaše práva, když o tom nejste informováno? No, na druhou stranu je jasné, že když potom budete informován, tak narušíte vyšetřování tu informaci byste třeba měli dostat později, ale musíte ji dostat, zatímco dnes podle francouzského práva ji nedostanete. Já si prostě myslím, že je potřeba k tomu přistupovat trochu sofistikovaně, tak abychom lépe vyvážili ochranu osobních údajů a svobodu, protože pokud se budeme snažit vyměnit jedno za druhé, tak přijdeme o oboje. A nyní paní Fox za nezařazené. Prosím, minutu. Souhlasím, co se týče inženýrů IT a výzkumu, ale pojďme k politice. Občas se zdá, že práva na ochranu a e, osobních údajů naráží na práva svobodného projevu. A já se obávám, že tady v podstatě se jedná o jakési lingvistické obezličky, kterými e, dojde nakonec k omezení osobní, e, osobní svobody práva a práva na svobodný projev. Právo na zapomenutí, právo na vymazání informací, která daná osoba považuje za urážlivé. A teď Evropský soudní dvůr je právem podporuje. Zdá se, že Evropská unie tím vytváří v podstatě veliký firewall kolem Evropské unie. Podobně jako Čína, která diktuje ostatním, k čemu může mít přístup na internetu a nutit k vymazávání obsahu. Zajímalo by mě, jak EDPS se bude snažit podporovat přístup k maximu informací a a bránit eh, ochraně osobních údajů v zásahu do oblasti svobody projevu. Prosím, máte slovo. je pravda, že diskuze o územní platnosti práva být zapomenut je eh, naprosto zásadní pro toto právo a může být v konfliktu s právem na přístup k informacím a na, a na svobodu projevu. A proto e, otázka územní platnosti práva být zapomenut byla tak zásadní u Evropského soudního dvora. Protože má to mít extrateritoriální působnost, v takovém případě riskujeme opatření ostatních států, které by bránili evropským občanům v přístupu k informacím. Takže hrozilo by, že by, ten, že by ta, ta oblast působnosti byla příliš globální a univerzální, což by se nám vrátilo v podobě eh, určitých méně demokratických zemí, které by nám potom bránily v přístupu k informacím. Myslím si tedy, že eh, Evropský soudní dvůr dospěl ke správné rovnováze a nastavil rovnováhu mezi eh, přístupem k informacím a právem být zapomenut. Protože kdykoliv je obsah indexován, protože o to tu jde. Není, nejde o to, že ten obsah by byl smazán. Je pouze odstraněn z vyhledávačů. A v takovém případě by eh, se měl nacházet na evropském území na základě geolokace, případně geo eh, blockingu. Ne univerzálně kdekoliv na světě, protože tím by byl ohrožen přístup k informacím evropských občanů a hrozilo by, že ostatní země podniknou odvetná opatření. Myslím si, že je to tedy férová rovnováha a toho se právě týkaly mé studie a mé články, jak uchovat právo na svobodu projevu a přístup k informacím, aby to nebylo na úkor eh, práva být zapomenut, aby existovala rovnováha, která by nijak neumenšovala možnosti přístupu k informacím. Děkuji, pan Lenars má slovo. Děkuji moc krát, pane Padovo. S ostatními dvěma kandidáty jsme diskutovali o roli EDPS a o tom, zda by měl být nestranným neutrálním aktérem, anebo zda by měl být aktérem s politickou vizí, kterou by měl svou vlastní a zda by měl mít ambice rozvíjet politické akce. Zajímal by mě tedy váš názor na roli EDPS v tomto smyslu. Druhá otázka. Už teď eh, spolupracujete s národními dohledovými orgány a ptám se, jak hodnotíte současnou kapacitu eh, dohledových orgánů v členských státech? Zda plní adekvátně své úkoly? Vzhled, zejména vzhledem k tomu, že data milionů Evropanů jsou uložena v několika málo členských státech. Jak to tedy hodnotíte? A jak byste chtěl ze své funkce EDPS pomoci členským státům? Děkuji, paní předsedkyně. Být nestraný je nesmírně důležitá věc, pokud eh, jste ve státní správě. Já to velice dobře vím, já jsem začal kariéru ve francouzském kongresu a nestranost byla otázka přežití. Když nejste nestraný a každých pět let se mění většina, eh, tak nemůžete přežít ve své funkci. Takže nestranost je pro mě zásadní hodnotou a běžnou praxí už 15 let. Ale být nestraný neznamená, že jakožto regulátor nemůžete říct, co musíte říct, ale nesmíte se vněšovat do politické hry. Nejste politický aktér, můžete poskytovat pokyny, můžete eh, hodnotit rizika, poskytovat poradenství, měřit nedostatky výsledků a tak dále, ale nemůžete na sebe brát roli zákonodárce. Jste poradci, musíte být nestraní a to stačí nemůžete se snažit být něčím více než poradcem. Dejme tomu učitelem nebo přednášejícím. Pouze poradcem. Pokud jde o národní dohledové orgány a o to, jak je vidím, tak eh, globálně mají málo zaměstnanců, nemají dostatek zdrojů, a GDPR značně zvýšil zátěž, pod kterou se nacházejí a oni mají problémy je zvládat. Největší je dnes ICO, asi 600 lidí, ale stále jsou regulátoři, kteří mají problémy s, s personálem a s kvalifikací. Jak jsem předtím říkal, že potřebujeme IT experty v týmech regulátorů, tak to platí úplně všude. Platí to pro ekonomy a inženýry ti dnes nebývají součástí týmů inspektorátu osobních údajů. Mají je ve Španělsku, v Irsku, potom v některých spolkových zemích, v Německu, ve Francii a v Itálii, ale to je všechno. Takže bylo by dobré zlepšit tuto situaci a vytvořit, dejme tomu, síť kontaktů, která by združovala zdroje a sdílela expertní znalosti v technologické oblasti. Pan Moraes, jste poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Ony se ty otázky hodně opakují, což je nevyhnutelné, když jsem poslední. Ale já bych se chtěl ještě vrátit k vašemu přístupu. Vy jste hovořil o ICO a také o tom, že jste poradcem a že radíte komisi a komise vypracovává nové návrhy a vy poskytujete rady a oni vás ignorují. Taková je zkrátka tvrdá realita. A vy jste odpověděl paní Intfeld na to, jak se k této situaci stavíte. Nicméně on je to velký problém EDPS, protože samozřejmě musíte jak si směřovat legislativu, měnit její zaměření. Takže jak byste změnil přístup tak, aby nakonec komise vás, dejme tomu, vyslyšela? A pokud jde o komunikaci, tak velké problémy jako Cambridge Analytica e, budí na veřejnosti ten dojem, že stále e, jsou velice běžné tyto metodiky a že jsou všudy přítomné. Jak byste komunikoval tuto problematiku? Jak byste viděl řešení? Poslední, poslední odpověď. Já vám rozumím, když říkáte, že naše rady jsou vždy ignorovány a že z toho panuje určitá frustrace. Tak to ale eh, zkrátka je a eh, já se budu snažit tu situaci změnit, budu-li jmenován. A jsme-li ignorováni, tak máme několik možností. Za prvé, měli bychom se zapojovat v rané fázi legislativy, v té zárodečné fázi, protože já vím ze zkušeností, eh, ze své funkce v komisi, že pokud se zapojíte do procesu nařízení příliš pozdě, tak veškerá důležitá rozhodnutí už jsou tou dobou učiněná. Takže je potřeba vytvořit eh, win-win situaci a zapojovat se v co nejranější fázi do návrhu legislativy, a účastnit se formální eh, výměny názorů a utvářet tak eh, ten legislativní akt. Ale žádného poradce nikdo neposlouchá na 100%. To je běžná frustrace, ale je to zkrátka tak. Když máte politické rozhodnutí, tak komise nechce udělat tohle, parlamenty potom možná někam zatlačí, snažíte se dělat, co máte v kompetenci, jednat v intencích svého mandátu, ale nemůžete sami být zákonodárci. A pokud jsou to velice, za, pokud jde o ty závažné případy, tak jak už jsem odpověděl paní Intfeld, tak můžete to zveřejnit. Když jste malá agentura, tak jedním z vašich spojenců jsou média. A pokud máte dobrý příběh, který ohrožuje zásadní principy, tak s tím můžete jít na veřejnost a taky, ale to není vždy rychlá výhra. V některých konkrétních případech se dá jít k soudu. Tohle je potřeba dělat, být proaktivní, zapojovat se v rané fázi, obracet se na média a jako poslední možnost, záchranná možnost, obracet se na soudy. Ne, nebylo by to hned, ale dalo by se tímto způsobem získat určitý vliv. Děkuji moc krát, děkuji všem poslancům za trpělivost a za to, že naplnili skutečným obsahem tuto parlamentární debatu, e, toto mimořádné zasedání výboru Libe, protože jsme vyslechli všechny tři kandidáty, kteří byli na užším seznamu. A poděkovali jsme těm předchozím a děkujeme i vám. Velice si vážíme toho, že jste tady. Ještě chcete něco říct? Ne? Ano, samozřejmě, já jsem na to nezapomněl. Já jsem byl na chvilku na plenárce, ale už jsem zpátky a chtěl bych ještě říci, že si velice vážíme toho, že jste byl na užším seznamu, ale stále ještě máte dvě minuty na slovo závěrem, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak nejprve v tuto pozdní hodinu děkuji za příležitost k této výměně názorů. Dotkli jsme se mnoha důležitých témat, ale velice stručně. Během dvou minut, dejme tomu, jsem musel odpovídat na otázku, která by se žádala celé hodiny, ne celou konferenci. Hovořili jsme o umělé inteligenci a o tom, že budoucnost nebude pokračováním minulosti, že potřebujeme nový přístup. V to pevně věřím pokud jde o ty kolektivní výzvy, kterým čelíme, tak musíme si vzájemně důvěřovat, protože pokud v, našim, v našem společenství nebude dostatek důvěry v ochranu osobních dat, pokud nebude panovat důvěra v poskytovatele služeb, bude ohrožena naše demokracie a náš růst, protože lidé nebudou důvěřovat poskytovatelům služeb. Myslím si tedy, že k tomu je potřeba někoho, kdo je nezávislý, ale otevřený dialogu a já doufám, že jsem prokázal, že takový jsem, že hledím do budoucna, mám koncepci, eh, přístup a že bych byl spíše stavitel mostu než stavitel zdí. Eh, rád věřím, že jsem takový a že jsem eh, rezolutní, je-li to nutné, protože působil jsem v policii a v soukromé firmě. Já jsem takový člověk, doufám, že si mě budete zítra takového pamatovat. Dobře, děkuji vám ještě jednou. Děkuji vám moc krát, pane Padovo. Děkuji, že jste sem přišel. Gratulujeme vám, že jste dospěl až do této finální fáze rozhodovacího procesu výboru LIBE, který skončí zítra a ještě jednou připomínám, Vyřiďte prosím kolegům ve svých frakcích, že zítra v 10 hodin ráno bude další mimořádná schůze za účelem hlasování. Takže prosím, přineste si hlasovací karty. Bude to ve VIC 200, budova Winston Churchill, místnost 200, zítra v 10 hodin, jenom na půl hodiny, protože nás čeká pouze hlasování. Děkuji vám a dobrou noc.